You can start our meeting. Zahájíme naše zasedání. Last afternoon. Včera odpoledne proběhlo zasedání koordinátorů. A mám tady návrh koordinátorů ze včerejška. Za prvé, koordinátoři navrhli požádat o schválení dvou zpráv z vlastního podnětu o výkonu práv k rušení vlastnictví na vnitřním trhu a o účinnosti činnosti EPSO ve vztahu k náboru pracovníků institucí. V pořádku? Dobře. Koordinátoři také navrhli následující slyšení na rok 2010. Je to orientační seznam. Projekt Google na digitalizaci světového knižního dědictví jako výzva pro podnikovou Evropu, zřejmě na leden. Ano? Dobře. Londýnská smlouva a jazykový režim pro patenty. Ano. Uplatňování komunitárního práva, zpráva za rok 2008. Ano. Práva osobnosti, zejména ve vztahu k informacím v kontextu nařízení Řím 2 a Brusel 1. Ano. Na cestě k evropské právní kultuře. Výchova právních odborníků ontologické otázky týkající se zprávy společností. Smluvní právo, situace. Dobře. Přeshraniční otázky týkající se občanského statutu. Koordinátoři také navrhli, aby dál pokračovala práce stále skupiny pro autorská práva za koordinace paní Galo. Navrhuji paní Galo jako zpravodajku pro výkon uplatňování eh, práv k rušení vlastnictví na vnitřním trhu, paní Volisovou jako zpravodajku pro změnu nařízení ES 864 2007 o právu, které se vztahuje na nesmluvní závazky Řím 2. Pan Masip, zpravodaj pro stanovisko v souvislosti s údaji Eurodaku a žádostmi členských států a Europolu pro účely vykonávání nebo vymáhání práva. Paní Lichtenbergová, zpravodajka pro akční plán pro dotace orgánů a transplantace. Posílená spolupráce mezi členskými státy. Předseda jako zpravodaj pro účinnost EPSO rozhodli také, že se předloží otázka k ústnímu zodpovězení k projektu Google na digitalizaci světového knižního dědictví. To je vše. Děkuji. a vrátíme se k našemu programu. Bod 14, ne? 13, 13. Protokol týkající se práva rozhodného pro vyživovací povinnost. Paní Volisová, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Kolegové by měli mít před sebou návrh zprávy. Je to celkem jednoduchá záležitost, co by parlament máme jen vyslovit souhlas s tím, aby se společenství připojilo k hákskému protokolu, což je dokument, který vyplynul z hákské konference o mezinárodním právu soukromém, tedy aby se společenství stalo stranou Hákského protokolu o právo rozhodném pro vyživovací povinnosti. Je to jakýsi postskript k tomu, co jsme dělali minulé pondělí a co se týkalo nařízení o právu platném pro vyživovací povinnost nebo právo rozhodném pro vyživovací povinnost, jsme se snažili zjednodušit postup pro věřitele z hlediska vyživovací povinnosti při vymáhání plateb vůči manželům či manželkám či jiným osobám ve státech Evropské unie. Toto nařízení možná nezašlo až tak daleko, jak se někteří z nás přáli. Místo toho máme takovou směsici mezi nařízením Evropské unie a úmluvou z Hákské konference. A takto jsme je spojili dohromady a totiž tím, že společenství se stane stranou protokolu o rozhodném právu. A to znamená, že pro účely vymáhání dluhu z hlediska vyžovací povinnosti je možné postupovat jednodušeji ve vztazích mezi členskými státy. V podstatě je to dobrá věc a já si myslím, že parlament by měl co nejrychleji udělit souhlas. A to je asi vše, o co nám jde. Je to, jak říkám, takový postscript k tomu, co už jsme dělali formálně. A musíme to teď prostě dát ještě celkově dohromady. Děkuji. Any question? Nějaké otázky? Ne, děkuji. Budeme pokračovat dál. Number 14. Číslo 14. Je mi potěšením přivítat paní Margaret Fellingerovou, ředitelku ředitelství s názvem Znalostní ekonomika na vnitřním trhu. Je to tedy ředitelka z Evropské komise. Prosím. Paní Frelingerová, děkuji. Dobrý den, pane předsedo, členové výboru. Komise je velice ráda, že má tuto příležitost seznámit členy výboru s naším sdělením z nedávné doby o uplatňování práv k duševnímu vlastnictví na vnitřním trhu. Práva k duševnímu vlastnictví jsou stále důležitějším aktivem pro evropské podniky, aby evropské podniky mohly soutěžit v globální ekonomice. Evropské podniky, evropské společnosti musí dál investovat do inovací, musí vyvíjet stále propracovanější služby a zboží a musí je chránit silnými značkami. Účinná ochrana práv k duševnímu vlastnictví je proto zásadní pro konkurenceschopnost Evropy, pro hospodářský růst a pro uchování pracovních míst v Evropě. Nicméně práva k duševnímu vlastnictví jsou stále více ohrožena pirátstvím a paděláním, které v poslední době dosahuje velice znepokojivých úrovní. Nárůst padělaných a pirátských výrobků z 5 miliard amerických dolarů stoupl na 500 miliard amerických dolarů. Můžete si tak udělat představu o tom, jak velký, jak rozsáhlý je to problém. Nicméně důsledky piráctví a padělatelství nejsou vždy plně chápány. Veřejné mínění velice často nabývá dojmu, že piráctví a padělatelství se týká pouze luxusního zboží, ale tak už to není. Padělatelství a pirátství se dotýká všech typů výrobků a služeb a celé ekonomiky a důsledky piráctví a padělatelství pro Evropu jsou skutečně závažné. Především se odhaduje, že padělatelství a piráctví celosvětově znamenají zánik asi 2,5 milionů pracovních míst. Za druhé, padělatelství a piráctví působí stále nebo vyvolávají stále větší rizika pro zdraví a bezpečnost evropských potřebitelů. Široká škála padělaných výrobků, od potravin, nápojů, kosmetiky, parfémů, elektronického vybavení, náhradních dílů pro automobily nebo pro elektronické zařízení, léků a tak dále, vedou ke stále závažnějším případům. Máme třeba případy, kdy někomu v ruce vybuchne mobilní telefon, protože je v něm padělaná baterie. Jsou případy dětí, které se otráví padělanými hračkami s toxickými přísadami. Je stále více případů tohoto typu. Nicméně v očích veřejného mínění to stále ještě není dostatečně eh, rozšířeno. Lidé toho dost nevědí. Padělatelství a piráctví má také závažné důsledky pro společnost. Padělatelství a pirátství především vede k značným daňovým ztrátám pro členské státy a pro veřejné rozpočty. Bohužel nemáme čísla za Evropu, souhrná čísla, ale máme čísla pro Spojené státy. V roce 2009 daňové ztráty v USA představovaly z důsledku padělatelství asi 62 miliard amerických dolarů. Pokud bychom si vzali zhruba srovnatelné ztráty pro Evropu, jistě si dokážete představit, o jaké peníze přicházíme, o jaké důležité investice v Evropě přicházíme. Což má stále větší význam, zvlášť ve světle hospodářské krize. Nicméně padělatelství a piráctví má i další aspekty, které souvisí se společností protože se stává velice důležitým strojem financování organizovaného zločinu a dokonce mezinárodního terorismu. Organizovaný zločin se stále více obrací na padělatelství a piráctví, protože jsou tam mnohem vyšší zisky než u jiných typů nelegálního obchodu. Zatímco riziko zjištění, nalezení je malé a tresty jsou také nižší. A proto je velice důležité v Evropě, abychom posílili náš systém ochrany duševního vlastnictví a práv k ním. Už teď máme právní rámec. Je to směrnice o uplatňování práva z roku 2004. Tam byl váš výbor výborem příslušným a také e, je to nařízení od slech z roku 2003, které umožňuje zabavení padělaných výrobků na národních hranicích. A chybí tam jeden článek, a totiž směrnice o trestních postizích, která je pořád ještě zablokovaná v radě, přestože parlamentem prošla. Nicméně doufáme, že v nové komisi se nám něco podaří udělat a odblokujeme tuto důležitou legislativu. Ale kromě právního rámce musíme zavést celou řadu doplňkových praktických opatření, která vylepší a posílí proces vymáhání práv k duševnímu vlastnictví v praxi. A o to jde v našem posledním sdělení. My tady navrhujeme celou řadu praktických neregulatorních opatření, jejichž cílem je zefektivnit uplatňování práv duševnímu vlastnictví v Evropě. Prvním z nich je vytvoření Evropské observatoře pro padělatelství a piráctví. Cílem této observatoře je především sbírat, analyzovat a kompilovat ekonomické a další údaje, které se týkají padělatelství a pirátci. a předkládat výroční zprávy našim členským státu a také Evropskému parlamentu pokud jde o rozsah tohoto problému, o tendence z ekonomického hlediska, o dopady pro společnost, včetně dopadů pro spotřebitele, abychom měli větší podklady, lepší podklady a důkazy při sestavování politických směrů. A tyto údaje by mohly být také základem pro doporučení, zprávy z vlastního podnětu a tak dále v Evropském parlamentu. Nicméně observatoř se také pokusí spojit zástupce soukromého sektoru a veřejného sektoru za účelem rozšiřování osvědčených postupů, za účelem celoevropské osvěty a podobných kampaní na podporu partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Kromě observatoře v Evropě naprosto nutně potřebujeme lepší administrativní spolupráci při vymáhání práv k duševnímu vlastnictví, jak v rámci našich členských států, tak přes národní hranice. Některé naše členské státy zavedly národní koordinační struktury, ve většině z našich členských států tyto struktury v současné době chybí. A to znamená, že celníci, policie, úřady pro duševní vlastnictví, soudnictví a soukromý sektor všichni pracují samostatně. Nespolupracují, dokonce si nevyměňují informace. A to znamená, že nevyužívají příležitosti pro vytváření synergií a posílení opatření v terénu. A kromě toho, kromě oblasti celní, nejsou eh, na místě žádné struktury pro přeshraniční spolupráci mezi členskými státy. Takže pokud se na jednom národním trhu objeví specifický typ padělaného výrobku, Nemáme na místě nic, co by upozornilo orgány činné v trestném řízení v ostatních členských státech. Abychom se lépe zaměřili a lépe koordinovali příslušné činnosti v celé Evropě. A proto naléhavě potřebujeme lepší spolupráci, struktury pro spolupráci jak v rámci členských států, tak přes národní hranice. A poslední věc. Komise navrhuje, abychom spojili zástupce z různých sektorů ekonomiky a abychom se pokusili zajistit dobrovolná ujednání o spolupráci v rámci průmyslových sektorů. A jednou takových, z takových oblastí, která je podle nás prioritou, je prodej padělaných výrobků přes internet. Internet jako takový není zdrojem a místem původu padělatelství a piráctví. Ale stal se jakýmsi prostředkem pro prodej padělaných výrobků v celé Evropě a velice často přímo z třetích zemí, jako je Čína, evropským podnikům a spotřebitelům. A proto teď s internetovými onlineovými platformami a vlastníky práv Pracujeme na tom, jak oni by mohli spolupracovat, aby se mohl omezit tento jev, to znamená padělané zboží na internetu. To jsou tedy v zásadě činnosti, které navrhujeme a rozhodně doufáme, že členové vašeho výboru nás podpoří a také nám dodají nový podnět do naší práce v této důležité oblasti. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní Fradingerová. Paní Galo? Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní Prolingerové za její vystoupení a za vynikající informace. Samozřejmě vítám iniciativu Evropské komise zabývat se do větších podrobností situací v oblasti padělatelství a piráctví v Evropské unii jak to uznává komise velmi správně. Padělatelství opravdu ohrožuje legitimní obchodování a také zdraví, myslím třeba na falešné padělané léky a také samozřejmě veřejnou bezpečnost. A z těchto všech důvodů každý krok, který by umožnil posílit boj v rámci vnitřního trhu, je skutečně vítán. Chtěla bych se však vrátit k určitým věcem, které možná nebyly dostatečně zdůrazněny v tomto textu. Nejprve myšlenka vytvoření Evropského střediska pro sledování těchto jevů je jistě vynikající, ale byla by to teprve první etapa. Chtěla bych vědět, s čím počítá komise v okamžiku, kdy ty nezbytné informace již budou schromážděny kdy bude provedeno hodnocení, úplnější analýza. V takovém okamžiku bych chtěla vědět, jaké další kroky budou podniknuty v této oblasti. Druhý bod, který bych chtěla zdůraznit před vámi, je otázka týkající se příčin padělatelství. Vidíme, že řada lidí vnímá padělatelství jakožto určité normální chování, které je sociálně a morálně přijatelné. Myslím si, že je třeba klást větší důraz na kampaně pro zvýšení povědomí obyvatelstva, že by se to mělo opravdu odehrát na všech úrovních místní, celostátní, evropské, se spoluprací všech partnerů, to znamená veřejný sektor, organizace spotřebitelů, eh, profesní organizace. Domnívám se, že je třeba si eh, rychle uvědomit, jak ta situace vypadá a umožnit tedy obyvatelstvu, aby si to uvědomilo, co skutečně se všechno skrývá za padělatelstvím a pirátstvím. Třetí bod, který mne zajímá, se týká toho, že se jedná o problematiku mezinárodního rozměru. Kromě dohod s Čínou, jaké obchodní dohody proti padělatelství můžeme tedy zvažovat se třetími zeměmi. Chtěla bych například vědět, jak to vypadá s Indií, která má opravdu velmi silný potenciál v této oblasti a také bych chtěla vědět, jak vypadá rozsah našeho partnerství se Spojenými státy v tomto boji, který by měl být skutečně společný který, jak jsem již říkala, má mezinárodní rozměr. Čtvrtý bod, který bych chtěla také zdůraznit, se týká toho, že dvě stádia padělatelství, to je výroba a potom distribuce. Je tedy třeba provádět konkrétní kroky v členských státech, kde se vyrábějí tyto padělané výrobky a v této souvislosti předsednictví rady, které je zde také zastoupeno, by nám mohlo poskytnout určité užitečné informace o tom, jak jsme pokročili daleko, pokud jde o trestní sankce, o kterých se diskutovalo v radě. Pátý bod se týká malých a středních podniků, o kterých paní Prolingerová hovořila velmi dlouze. V této souvislosti se domnívám, že jeden ze způsobů, jak je chránit co nejlepším způsobem v jejich tedy tvůrčí a inovační práci, je určitý sjednocený systém řešení sporů v oblasti evropského patentu, což bohužel tedy zatím je pořád nedořešená otázka. Dále, neviděla jsem tam příliš mnoho opatření pokud jde o technické mechanismy pro ochranu a jejich případnou standardizaci na úrovni společenství, i když to je možná určitá cesta, kterou by stálo za to proskoumat do větších podrobností, zase s cílem určité harmonizace těchto systémů. A pokud je o elektronický obchod, zde tedy vítám iniciativu komise podpořit dialog, strukturovaný dialog a dobrovolné dohody mezi zainteresovanými stranami, abychom umožnili zachování důvěry, která je skutečným základem pro tento obchod a také tedy dávat možnost, aby se projevily určité další alternativy pro řešení sporů na tomto typu trhu. Komise navrhuje eh, legislativní opatření s cílem, že by se možná tedy nepodařilo dosáhnout dohody je možné, že tento návrh by se mohl objevit během roku 2010 a to tedy je má poslední otázka v tomto duchu. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám. Pan Masip. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechl vystoupení generálního ředitelství a vyvozuji z toho, že v podstatě jsme ponechali stranou takovéto úplné východisko. Vy mne neslyšíte? Tedy v podstatě se ponechala stranou ta myšlenka původní. Jde teď o to vytvořit nový organiza- novou organizaci, která by kontrolovala situaci a která by v podstatě svým způsobem spochybnila určité výchozí eh, systémy sjednoceného evropského práva. Půjde tedy o vytváření nových organizací, které by se měly v podstatě vměšovat do svrchovanosti členských států. Protože například v Irsku nedávno referendum přineslo pozitivní výsledky a proto si těžko můžeme znovu klást nějaké otázky na téma svrchovanosti, které by mohly ohrozit stabilitu společenství, kterou jsme teď vlastně nedávno zase získali zpět. Je skutečně vynikající, že tady máme tedy zástupce komise, čili všechno v podstatě vymažeme, všechno, co řekla paní komisařka v minulosti, pokud jde o vytváření nového nějakého systému nové organizace. To všechno tedy vymažeme, protože to opatření v podstatě bylo protikomunitární. Děkuji. <coughs> Thank you. Děkuji. Musím říct, že ta prezentace a sdělení mě poněkud mate, poněvadž tam se hovoří o falšování a piráctví. Eh, piráctví to samozřejmě není žádný eh, právní termín, ale já předpokládám, že jde o porušování autorského práva podle poznámky pod čarou. A v praxi se jedná tedy o eh, sdílení souborů, který není legální. Já si myslím, že jde o věci, které jsou velice odlišné. Eh, dokonce my, kteří jsme členy Pirátské strany, eh, souhlasíme s tím, že eh, falšování to prostě mm, není v pořádku. Ale to, že my to jak si směšujeme, tak tím de facto se v tom ztrácíme. Čili Eh, pokud máme něco, co se týká z eh, jaksi falšování produktu, tak to, to eh, ohrožuje také veřejné zdraví a, a bezpečnost třeba u dětí, ale tím, že si sdílejí soubory, tak se nikomu nic neděje. Čili já si myslím, že bychom, kdybychom to více rozlišovali, že by bylo tady, situace by byla lepší. Děkuji. <coughs> McCarthy. Um, Děkuji. Já jsem eh, spolu s paní Fortu eh, pracovala na eh, občanském vynucování duševního práva. Já jsem velice ráda, že tady máme tento dokument, poněvadž my jsme také v kontaktu s výbory, které pracují na lepší regulaci a my si myslíme, že toto by mohlo být efektivnější eh, v tom, aby to vlády a mm, jaksi strany z obě strany přesvědčilo, že je třeba, abychom eh, zavedli legislativu v této oblasti. A když se podíváme na situaci v posledních deseti letech, tak já souhlasím s komisí, že eh, situace zhoršuje. My nyní hovoříme o 7%, o 7% 7% světového obchodu a já do toho zavádím obě dvě kategorie a nesouhlasím s tím, eh, co říkal kolega, eh, že piráctví to je pouze o eh, sdílení souborů, ale jde také o pouličním prodeji digitálního obsahu v Číně a tak dále. Já třeba jsem byla na byla v Číně a zajímalo mě, jak fungují celní orgány, tedy pokud se eh, týká eh, pokud se týká eh, nepouštění do Evropy těchto těch falšovaných nebo pirátských kopií. A já musím říci, že v Šanghaji, což je ten možná největší přístav, odkud to všechno proudí, tak musíme říci, že právě zde, eh, odtud to, to všechno proudí a a to souvisí také s tím, jak se budeme eh, vyrovnávat eh, s finanční a hospodářskou krizi A my jsme vlastně v krizi v Evropě ztratili nějakých 60 tisíc pracovních míst ve finančním sektoru. A čili toto má velký vliv na HDP a jde to nejenom o ochranu výrobků, ale také o ochranu pracovních míst, ehm, bude brzy vydána zpráva, na které pracují ehm, evropské odbory a ta se také bude zabývat tím, co všechno ztrácíme v Evropě ehm, v důsledku falšování a piráctví. Já tedy vítám tady toto sledování. Já vítám to, že se v této oblasti něco děje, poněvadž já sama Eh, prezentují oblast na severozápadě Velké Británie, eh, kde právě většina pracovních míst potřebuje ochranu proti piráctví a eh, podobně. Tam se vyrábí hodně značkového sportovního zboží a tak dále. A musíme říct, že je to také podvodná spotřebitelí, poněvadž spotřebitelé si koupí něco, co vypadá jako značkově a rozpadne se jim to po prvním praní. Čili oni taky trpí e, ztráty. Já jsem se chtěl zeptat e, že na to, že e, dá se říci, že naše zákony v podstatě spolu moc nespolupracují a tady to prosazování občanského práva, to je skutečně obtížné. Vlády mají potíže s tím, aby získali potřebné informace a mě by zajímalo, co tedy komise chce dělat tady, tak aby ta právní situace se dostala do rovnováhy, aby byla chráněna práva individuální, práva spotřebitelů, ale také práva našeho průmyslu, eh, našich eh, hospodářských subjektů, které eh, generují HDP v Evropské unii. Čili my tam potřebujeme správnou rovnováhu, musíme mít možnost zakročovat eh, proti producentům a dovozcům eh, falšovaného zboží, eh, což v současné době příliš nefunguje, čili mě by zajímalo, co se má dělat dál. Dále s potěšením sleduju pokračující práce na směrnici o kriminálních nebo trestných sankcích a já mm, myslím, že já jsem, já jsem nikdy eh, nebyla příznivcem eh, toho, aby se spotřebitelé trestali, ale já si myslím, že eh, přiměřená míra trestní odpovědnosti zde tak, aby lidé nemohli prodávat třeba v pouličním prodeji tato zboží v Evropě, tak to by bylo dobré. Já myslím, že tady bychom potřebovali lepší vynucování. Ano, souvisí to také s vlastně práva, to je takový soft law, ale my, my potřebujeme nějakým způsobem odstrašovat tyto prodejce, včetně organizovaného zločinu. Eh, paní Lichtenberger, děkuji. Já se chci vrátit ještě jednou k tomu, že je třeba být velice opatrní, abychom nesměšovali různé elementy, o nich tady hovoříme, zejména pokud jde o přijímání opatření proti nim, poněvadž tady na tom záleží to, zda ta naše opatření potom budou efektivní nebo ne. Chtěla bych začít jedním bodem. V debatě mě vždy vadí, že se tady eh, hovoří o jakési sumě škod, ale to jsou vždycky jenom odhady. Eh, já hm, tady mám taky výsledky eh, určitého výzkumu z falešných downloadů nebo pirátských downloadů a hm, vždycky prostě to, co se to, co se stáhne, eh, písnička nebo dvě, tak to se vždycky porovnává s hodnotou celého CD. No ale eh, prostě eh, já si přece nemusím kupovat celé CD, když mě zajímá jedna písnička, takže proto tady to, to jaksi digitální jaksi stahování je zajímavé. Já vítám opatření k tomu, aby se eh, na trhu byly nabídky, eh, které jsou přístupné mladým. Mladí třeba nemusí mít kreditku, kterou by mohli platit eh, na internetu. Jestliže si stahují vyzváněcí tóny, tak potom platí příšerné ceny, euro dvě nebo tři eura za jakýsi tón na mobilu. Eh, což eh, ukazuje, že tedy oni rádi zaplatí, když mohou, ale samozřejmě pokud nemají kreditky, tak eh, nemohou. Já bych byla velice ráda, kdyby se třeba v oblasti telefonování, faktur za telefony našel nějaký způsob, jak poskytnout přístup k tomu obsahu poněvadž není prostě možné, abychom celou generaci eh, odsuzovali za to, že porušuje eh, copyright a oni o tom možná ani nevědí. Takže já si myslím, že tady eh, by to chtělo skutečně dotáhnout, je vidět, že třeba iTunes nebo nějaké další platformy že ukazují tu cestu, kde, jak to fungovat může. Prostě nabízejí přístupný, přístupné nabídky hlavním spotřebitelům. A teď ještě k tomu, co řekla kolegyně McCarthy, tady k digitálnímu obsahu, eh, který se prodává na hardwareových eh, nosičích na ulici. A já myslím, že tady to je třeba také rozlišovat a odlišovat od eh, té běžné debaty o krádeži duševního vlastnictví. To je skutečně něco jiného. Tyto masově vyráběné kopie se vyrábějí organizovaným způsobem a tak dále, čili to je něco úplně jiného, než když si, já nevím, pět žáků základní školy někde stáhne pár písniček. Čili tady rozlišovat to je velice důležité, podle mého názoru. Velice mě tady chybí otázka spotřebitelských práv. Tato v celé této oblasti eh, hrají takovou popelku v této diskusi a my de facto nemáme formulovaná práva, nemáme eh, vykonatelná práva a já si myslím, že kdyby tento aspekt tady silněji zazněl, tak to by bylo, to je pro mě velice důležité, aby to tak bylo. Eh, možná se mnou nebudete plně souhlasit, ale eh, třeba eh, prostě přístup eh, k společným eh, znalostem, ke společné kultuře, tak to je určitě zajímavý a zajímavá důležitá část života. Podle mě je problematické, aby v trestním právu, tedy abychom jaksi se pouštěli do trestního eh, práva, používání eh, nástrojů trestního práva, aniž eh, bychom důkladně proskoumali skutkovou podstatu, pokud se týče soukromých kopií. My v rádě tendenc, vidíme obecnou tendenci takovou nechuti k zavádění trestního práva do této oblasti, ale Eh, já si myslím, že prostě takový, eh, když ilegální download, třeba i soukromý, eh, spadá do oblasti trestního práva, tak já myslím, že to jsme trošku ujeli. Další věc s náhradními díly. My jsme tuto problematiku měli už u osobních automobilů a tam šlo o to, aby ty předražené eh, Eh, respektive, eh, že se, že se smí využívat legálně pouze náhradní díly autorizovaných provodců, které jsou předražené. A eh, tady byla prezentována studie, kde se nepodařilo dokázat, že by ty neoriginální náhradní díly byly systematicky horší než ty originální, čili tam nebyla žádná závislost vysledována. Čili je třeba diferencovat. Existují špatné produkty na internetu. Eh, samozřejmě, eh, že eh, tady určité problémy jsou, ale my i v této oblasti musíme diferencovat. To je prostě umění správného zákonodárství, protože Eh, na všechno mít eh, jeden eh, rigorózní metr, tak k tomu by mohlo vést třeba i k nevhodné nebo nemístnému kriminalizování. A ještě jedna věc, pokud jde o evropskou kulturu, pokud jde o produkty, jejich falšování a zakázení z patenty, tu evropskou kulturu Eh, vysoké kvality patentů bychom měli eh, silou mocí bránit a nejít na, nejít na americký systém, eh, kde by byly prostě, kde se chrání triviální patenty a aby i toto mohli přenášet do Evropy. Prostě americké firmy musíme zabránit tomu, aby mohly evropské malé podniky Eh, kvůli zbytečnostem kvůli zbytečnostem žalovat. Já myslím, že tady je třeba eh, toto vnést do transatlantických eh, vztahů, poněvadž na naše patentové právo bychom měli být hrdí, měli bychom si ho bránit a neměli bychom plně otevírat dveře tomu vstup pro vstup takových těch, co se živí žalováním patentů v Americe ve velkém. a short new intervention. Ještě jednou velmi krátce, pan Engström. Já jsem jenom chtěla reagovat na to, co uváděla kolegyně McCarthyová. Ano, je pravda, že na ulicích se prodává hodně CDček a DVDček v Číně. Ale v Evropě to není moc běžná věc. Já se k tomu ještě vrátím, říká paní McCarthyová. V Evropě to není moc běžné. Počkejte, v těch částech Evropy, kde máme eh, dobré vysokorychlostní připojení k internetu. Já souhlasím s tím, že tento prodej je, je problém. Ano, je to organizovaný zločin. Takže je to problematické. Ale v zemích, kde máme dobré vysokorychlostní připojení k internetu, si děti raději stahují tyto věci z internetu nekomerčním způsobem. Takže podle mě, když se prodávají na ulicích CD a DVD, je to známka toho, že v této zemi je špatně vyvinutá infrastruktura. A měl by se řešit tento základní problém. Spíš než to, abychom se snažili postihnout nelegální prodej CD a DVD. V pokročilejších zemích je toho mnohem míň, protože je pohodlnější stahovat věci přímo z internetu. A to představuje problém. Mám dlouhý seznam. Já se omlouvám. Počkejte, až budete na řadě. Toto není seminář. Samozřejmě, říká paní Mekátová, ale já si myslím, že je důležité věnovat se faktům. Každý názor je velice důležitý, říká pan předseda. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že komise by měla podniknout konkrétnější a přísnější kroky, abychom se zbavili jak pirátství, tak padělatelství, protože oba jsou to antisociální jevy – i když piráctví neohrožuje naše zdraví, jako třeba padělané léky. Já myslím, že observatoř je dobrý nápad. Nicméně padělatelství a piráctví nevzniklo včera. Není to úplně nový jev. A já nechápu, proč bychom měli mít nějakou observatoř, která sbírá údaje, protože z vašeho vystoupení jsem pochopil to, že těch údajů už máme hodně. Takže já bych rád vyzval komisi, aby postoupila dál a aby předložila návrh, který bude směřovat také k trestnímu postihu, pokud je to samozřejmě možné. A to k postihu jak padělatelství, tak piráctví, abychom se jich zbavili. Protože já si myslím, že oba tyto jevy mají vliv na ekonomiku, na rozvoj Evropy, na výzkum a rozvoj a inovace – a pokud lidé přestanou vynalézat, protože všechno se bude padělat, nepovede to jenom k tomu, že budeme přicházet o pracovní místa, ale zastaví to také hospodářský rozvoj. Děkuji. Manders, please. Manders, prosím. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Krátce. To, co jsme zatím v této debatě viděli, vede k tomu, že potřebujeme jednoznačnou legislativu k právům nebo pro práva k duševní vlastnictví. To je můj závěr. Potřebujeme spravedlivou jednoznačnou legislativu a já doufám, že komise něco takového navrhne. Potřebujeme dokonce evropský patent. V členských státech už léta máme problémy, takže já doufám, že se nám podaří vylepšit stávající legislativu. Ale chci říct také něco a reagovat na to, co tu zaznělo. Ano, za práva k duševnímu vlastnictví se musí platit. Mému synovi je 17. Tři roky si vydělává na moped, který stojí 3000 eur a to je normální. Přestože já si myslím, že to je moc peněz. Možná, že bychom mohli najít nějaké řešení, protože v mé zemi, protože u nás je hodně lidí, kteří například chtějí drogy Vláda jim je dává zadarmo a platí za to daňový poplatník. Takže možná řešení by také bylo potřebné i v této oblasti. Pokud jako jednotlivci nechceme platit za práva duševního vlastnictví, a já souhlasím s panem Bordu v tom, že lidé nevynalézají nové věci, protože za to nedostávají zaplaceno. Ani umělci nedostávají zaplaceno. Takže možná bychom měli najít nějakou alternativu, jak jim zaplatit, když nechtějí platit spotřebitelé. A pak to nebude problém. Takže e, tato debata nám ukázala, že potřebujeme vylepšenou legislativu pro práva duševního vlastnictví a pokud se nám to podaří, budu mít opravdu radost, protože pak skutečně budeme tou znalostní ekonomikou, která stojí na čele celého celosvětového vývoje. Děkuji. Miss McCarthy. Ano, paní McCarthyová. Já se omlouvám, pane předsedo, ale musím se k tomu vrátit, protože já myslím, že jeden z úkolů, který má paní Galo, je pokusit se osvětlit fakta v této debatě. Musím říct, já vím, že pan Engstrom přijede do Manchesteru, do mého volebního okrsku, vystoupí v debatě o digitálním pirátství v hudebním průmyslu a možná, že Příslušný úřad by mu měl ukázat, proč je Manchester hlavním městem v vozovkách pirátství a padělatelství ve Spojeném království. Víme, že digitální technologie dnes, pokud já bych třeba chtěla, umožňuje, abych si doma v garáži nebo v nějakém pokojíku nastavila počítač a vyráběla CDčka a prodávala je někde na trhu. To není těžké, protože ta digitální technologie není zase tak složitá a lidé to dělají a taková je realita. I v západním světě DVDčka, CDčka, je to digitalizovaný obsah, který se objevuje na černém trhu. Prodává se někde z auta, v autě, z kufru. Já to vím, protože já se tím zabývám. Znám ty věci. A možná, že bych pana Engstroma vyzvala, až bude Manchester, aby se podíval, co tam probíhá na ulicích. A máme k tomu samozřejmě údaje. Máme údaje o tom, jaké ztráty to představuje z hlediska příjmu, z hlediska daní. Mohli bychom za to v Británii postavit čtyři regionální nemocnice a to také škodí spotřebitelům a společnosti. To jsou tedy věci, na které se musíme zaměřit. A také jsem chtěla něco říct k tomu, co říkala paní Lichtenbergová. Já myslím, že nikdo nechce postihovat děti, které si stahují soubory. O to nejde. To řešit tady nemusíme. Musíme řešit to, a já nesouhlasím s tím, že v roce 2009 nemáme dost digitální nabídky. Máme přes 400 strán, stránek nebo webovek, které nabízejí levnou hudbu nebo dokonce hudbu zdarma. Takže není pravda, že nemáme dost nabídky. A já myslím, že mladé lidi nechceme postihovat, ale souhlasím s paní Lichtenbergovou v tom, že musíme provádět větší osvětu mezi spotřebiteli a musíme dát spotřebitelům lepší přístup, zvlášť té věkové skupině 14 až 21 let, nebo 14 až 17 let. Ale myslím si, že v tomto výboru se nemusíme nebo nemáme zabývat jednotlivci, ale masovými organizacemi a podniky, které prodávají reklamu, vydělávají miliony na té reklamě a potom nabízejí zdarma hudbu, ale vůbec neinvestují do tvůrčích sektorů, jako třeba Pirate Bay. Mrs. Frölinger. Paní Frölingerová, Chcete k tomu něco říct? S vaším dovolením, pane předsedo, já bych ráda odpověděla na několik otázek, které byly položeny přímo komisi. Začala bych otázkami, které se týkají observatoře. A možná také tou poslední otázkou pana Butu. Proč tu observatoř potřebujeme? Proč potřebujeme víc údajů? Co pak nemáme údaje? Údaje máme. Máme údaje, které vycházejí ze zboží zabaveného na hranicích, máme údaje, které pozbírala policie, máme údaje ze soukromého sektoru a máme údaje z různých dalších úřadů, ale jsou to roztříštěné údaje. Nemáme společnou metodologii pro sběr údajů, pro jejich analýzu a pro kompilaci údajů a vyvozování závěru z nich. A kromě toho v některých oblastech máme pouze údaje, které se sbíral soukromý sektor. A tyto údaje ze soukromého sektoru jsou velice často v rozporu nebo protikladné. Paní Lichtenbergová správně pojmenovala ten problém, který například souvisí s údaji z hudebního sektoru. Takže pokud chceme vycházet z důkazů při sestavování politiky, musíme sbírat nezávislé, jednoznačné a spolehlivé údaje. A to je jeden z cílů této observatoře. Paní Galo se ptala komise, jak bude vypadat následná činnost, která bude navazovat na to, co dělá observatoř. V prvé řadě observatoř musí předkládat každoroční zprávy, pokud možno na základě jednoznačných a spolehlivých údajů, a tyto zprávy pak budou základem pro diskuze mimo jiné v tomto výboru, co se týče potřeby dalších politických iniciativ v budoucnosti. Myslíme si, že bychom neměli předkládat nové legislativní iniciativy, aniž bychom lépe pochopili, o co se v souvislosti s tímto jevem jedná a jaké má dopady. A jedna z důležitých věcí, o kterých hovořilo několik členů tohoto výboru, je osvěta. Osvěta mezi spotřebiteli, včetně mladých lidí. A to je právě jeden z cílů observatoře. Vyhodnotit současnou úroveň povědomí mezi širokou veřejností, abychom lépe pochopili, jaké kampaně jsou účinné a jaké kampaně se neosvědčily. A jak se z toho všichni můžeme poučit. Abychom byli schopni organizovat lepší a účinnější osvětové kampaně. A to bude velice důležitý výstup z činnosti observatoře. Další otázka paní Galo se týkala mezinárodního kontextu. Komise zahájila dialog s celou řadou třetích zemí, především s Čínou, ale také s Ruskem a s Ukrajinou. A šlo o vylepšení v oblasti vymáhání práv k duševnímu vlastnictví. A také průběžně probíhají vyjednávání o obchodních dohodách a chceme zajistit, že každá dohoda o volném obchodu bude obsahovat určitou část, která se bude týkat ochrany práv duševnímu vlastnictví. Paní Galo se ptala na Indii. Bohužel naše dohoda nebo vyjednávání o dohodě o svobodném obchodu s Indií v současné době zablokované a proto musíme najít způsob, jak tu situaci nějak vyřešit, aby se vylepšila i naše spolupráce s Indií v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. poslední věc. Několik členů tohoto výboru hovořilo o otázce trestních postihů. V tom musí být zcela jasno. My nezvažujeme trestní postihy. Paní Veka si na to správně poukázala. Nikdo nehovoří o trestním postihování mládeže, která si stahuje nějakou písničku z internetu. Trestní postihy by se měly týkat padělatelství a piráctví v komerčním měřítku. Nicméně míčtek není na straně komise, protože komise už předložila návrh o trestních postizích. Evropský parlament ten návrh podpořil a je teď zablokovaný v radě. Pokud vím, tak je tady někdo ze švédského předsednictví Možná, že švédské předsednictví by nám mohl dát informaci o tom, jak vypadá situace. Nicméně na mezinárodní úrovni je nejdůležitější to, že v současné době vyjednáváme s našimi kolegy z Generálního ředitelství pro obchod o dohodě akta o boji proti padělatelství a pirátství, A to se týká nejenom některých z našich hlavních obchodních partnerů, jako jsou Spojené státy a Japonsko, ale také některé z těch třetích zemí, které jsou hlavními zdroji padělaných a pirátských výrobků. A zcela na závěr paní Kalo hovořila o otázce případné standardizace a propagace technologických opatření. Technologická opatření samozřejmě představují jednu možnost, jak by se mohly podniky chránit proti padělatelství a piráctví. Dají se využít například ve farmaceutickém průmyslu za účelem ověřování pravosti výrobků. A my jsme uvažovali o tom, že by jednotlivé sektory mohly lépe spolupracovat za účelem vývoje lepších technologií, abychom měli tu takzvanou kritickou masu, protože teď se využívají různé technologie a spotřebitelé jsou z toho zmatení z těch nejrůznějších způsobů, jak ověřovat pravost výrobku. Ale rozhodně je to věc, kterou se budeme zabývat v budoucnu. A pak, pokud jde o poznámky pana Engstréma o rozdílech mezi padělatelstvím a pirátstvím, přičemž pirátství představuje porušování autorského práva a padělatelstvím, kde jde o porušování ochranných známek nebo patentů, komise se domnívá, že je rozhodně třeba rozlišovat, pokud je o postihy. A samozřejmě je pravda, že je rozdíl mezi tím, když si nějaký dospívající stáhne nějakou písničku a organizovanou skupinou, která ve velkém měřítku padělá DVDčka nebo jiný typ digitálního obsahu. Ale je také jasné, že dochází v komerčním měřítku k porušování autorských práv. Stejně jako k porušování ochranných známek a patentů. A proto rámec, který musíme v Evropě zavést, se nemůže omezit pouze na padělatelství. Musí řešit i piráctví. Musí řešit piráctví, ke kterému dochází ve velkém měřítku, v komerčním měřítku. A znamená to, že musíme uplatnit stejnou logiku, pokud jde o ty skupiny, o organizovaný zločin, pokud jde o distribuční kanály. Byly tady ještě další dotazy, které se týkaly právního rámce. Především paní McCarthyová se ptala, co uděláme, abychom ten právní rámec vyjasnili. Komise připouští, že jednotlivé legislativní nástroje Evropské unie do sebe úplně nezapadají. A to se týká směrnice o elektronickém obchodování, směrnice o vymáhání práva, o ochraně údajů, o autorských právech. Nicméně jsem ráda, že mohu členům výboru sdělit, že právě v kontextu observatoře bylo rozhodnuto, že se vytvoří podskupina, která se bude zabývat jednotlivými právními otázkami, které vyplývají mimo jiné z nestejného uplatňování jednotlivých směrnic na národní úrovni. A komise se potom pokusí vyjasnit jednotlivé právní otázky a můžeme o tom také podat zprávu Evropskému parlamentu a tomuto výboru. A potom ještě na závěr, co se týče dalších otázek, o kterých mluvila paní Lichtenbergová, především ty náhradní díly. My víme, že parlament naštěstí pro komisi podpořil návrh komise na liberalizaci legálních, legálního obchodu s náhradními díly a zavedení doložky o opravě. A tento návrh, stejně jako další návrhy, je bohužel zablokovaný v radě našimi členskými státy. Ale musíme rozlišovat mezi legálním obchodem, legálním obchodem s náhradními díly ze strany autorizovaných výrobců a dílerů a nelegálním obchodem s padělanými náhradními díly, které mohou být nebezpečné a které se vyrábějí v třetích zemích. A podle odhadů, například odhadů francouzské policie, 10 náhradních dílů prodávaných ve Francii jsou padělané výrobky a jsou nebezpečné. Takže tam musíme také rozlišovat. Promiňte. Paní Lichtenbergová mimo mikrofon. Zástupkyní komise odpovídá, ne, jde o legální výbor a výrobu a distribuci náhradních dílů. A to musíme odlišovat od padělaných náhradních dílů, které se vyrábějí naprosto mimo kontrolu, bez ohledu na bezpečnostní standardy a které nesplňují bezpečnostní normy a technické normy, které platí v Evropě. A pak na závěr, pokud jde o patenty, jsme si zcela dobře vědomi toho, že Evropa musí obhajovat kvalitu svého patentového systému. A musíme být velice opatrní, abychom se nevydali cestou USA. Abychom nepovolili slabé patenty, triviální patenty například na obchodní modely, na software, a proto se chystáme zadat studii o kvalitě patentového systému v Evropě, jejímž cílem bude najít potenciální slabiny a rádi o tom podáme zprávu Evropskému parlamentu a tomuto výboru. Nicméně musíme si také připomenout, že pokud nebudeme mít komunitární patent, další možnosti komise předkládat návrhy na vylepšení kvality patentů jsou velice omezené. Ale souhlasíme i s těmi členy výboru, kteří zdůraznili, nakolik je důležité vytvořit jednotný systém soudních sporů v oblasti patentů v Evropě a proto jsme velice vděční švédskému předsednictví a jejich zástupce je tady, že se snaží zavést systém, který na jedné straně umožní účinnou ochranu patentů, ale na druhé straně také umožní potlačit slabé patenty jedním škrtem pera v celém společenství. Děkuji vám za pozornost. Thank you for for this. Uh, Děkuji všem za intenzivní zapojení do debaty. předpokládám, že tímto se budeme zabývat celých pět let, tedy pod našeho mandátu a eh, budeme mít dost času. Vy to chcete ještě prodloužit? Dobře, takže ještě, ještě jedno vyjádření, dobře. Eh, paní Freilich hovořila o aktech a my v Evropském parlamentu eh, bojujeme za náhled do dokumentu a mm, já se ptám, jestli tedy ty dokumenty bude mít dispozici nebo ne. Taková transparence je nezbytná. A mohu ještě přidat jednu otázku. Uvažovali jste někdy o zavedení podobného systému, poněvadž eh, toto je o stahování hudby a jde o to, abychom zavedli něco jako roaming v telefonním sektoru, jestli by to bylo možné také prostě v těch oblasti práv v evropském kontextu. Uvažovali jste o něčem takovém? První otázky o akta. Musím se omluvit paní Lichtenbergerové, ale my, naše DG, nemá na starosti vyjednávání akta. To je na našich kolezích DG, DG Trade, čili k těm by to chtělo předat. A já, já jim mohu říct, že eh, Evropský parlament by se rád, by měl rád měl náhled do těchto dokumentů. Eh, k té druhé otázce. Vzhledem k počtu otázek, které tady zazněly, jsem zapomněla se zmínit o jedné věci, a sice sdělení souborů. Tuto věc momentálně zkoumáme spolu s telekomunikačními operátory a pro eh, poskytovateli internetu a majiteli vlastnických práv. Eh, my se nezaměřujeme na represi, ale zaměřujeme se na dva jiné body. Jedna je eh, vzdělávání a osvěta, eh, zvyšování povědomí v této věci. A další věc je eh, legální cesty šíření, jak to řekla paní Lichtenbergerová. My tedy Eh, spolupracujeme s operátory telekomunikačními a poskytovali internetu, čili jaké jsou možnosti, eh, fungují, nefungují, eh, pokud nejsou dostatečně atraktivní, tak proč, případně jak lépe je vybavit tak, aby odpovídali více potřebám a preferencím mladých. Toto je záležitost velmi obtížná, ale Myslíme si, že bychom eh, se tady neměli eh, po hlavě pouštět do legislativní návrhu, ale spíše bychom měli usilovat o lepší obecné porozumění tomuto fenoménu a eh, pokusit se spolupracovat. Ten poslední vstup ještě Gasperony, eh, ale to bude skutečně poslední, abychom se tady do toho nezamotali. Eh, musíme také ještě splnit program, který zde máme naplánovaný. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl jsem se ještě zmínit otázky ochrany duševního vlastnictví a uživatele. Mě zajímají také otázky eh, kopírování eh, pro osobní potřebu. Já si můžu eh, koupit CD a předvést si to do počítače, případně na USB tyčinku. Mě by zajímalo, jaká je ochrana jaká je ochrana eh, spotřebitelů, kteří toto udělají. Eh, musí třeba si ponechat ten originál, aby mohli prokázat, že si to pořídí legálně. Eh, to v podstatě, že takových CDček byste potom museli mít stovky, Eh, abyste dokázali, že to, co máte na té USB tyčince, je legální, ale třeba na to nemáte ani tolik místa, čili eh, je, je to tak, že opravdu byste museli mít něco takového, prostě třeba ta originální CD, abyste se prokázali, že nejste eh, zloději a piráti. Já už jsem se tohoto ptal mnohokrát, ale nikdy se mě nedostalo Eh, pořádné odpovědi. Eh, pokud já mám třeba 2000 hudebních stop, které jsem si eh, legálně stál do počítače nebo na iPod, čili co by bylo důkazem toho, že jsem to udělal legálně? Já bych navrhl, abychom řekli, že prostě bereme toto na vědomí, že tato otázka byla vznesena a nebudeme trvat na okamžité odpovědi. Dobře, budeme pokračovat podle programu. A já se teď omlouvám, musíme přeskočit k bodu číslo 18 eh, z organizačních důvodů. A to je prezentace tematické sekce C, občanská práva a ústavní záležitosti. monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Merci, monsieur le... Please, the meeting is going on, please. Me... Jednání prosím pokračuje. Il n'est pas très usuel qu'un Není zcela obvyklé, aby na výboru vystoupilo oddělení parlamentní, ale my jsme chtěli i se souhlasem pana Léného toto učinit, abychom si nezopakovali zkušenosti z minulého volebního období, kdy skutečně chtělo nesmírně mnoho času, aby si členové uvědomili, že mají k dispozici rešeršní oddělení. Co tedy dělá tematické oddělení Policy Department? Jsou to jednotky, které jsou k dispozici parlamentním orgánům. Je to určitý originální rys našeho parlamentu. Výbory mají k dispozici určitý rozpočet na výzkum a šetření a mohou v podstatě si vyžádat určité rešerše, které je speciálně zajímají. Například bych chtěla upozornit, že v souvislosti s padělatelstvím a pirátstvím jsme v roce 2005 zahájili studii na žádost právního výboru, pokud jde o autorská práva. Takže tematické útvary mají k dispozici rozpočty, které spravují. Mají určité lidské zdroje, sice omezené, protože zde tedy vám představuji specialistku na právní oblast, paní Roberto Panicu, která je po mé pravice. Já se jmenuji Daniel Richard, jsem vedoucí tohoto útvoru, ale spolupracuji také s výborem petičním, výborem pro svobody, výborem pro práva žen a výborem pro ústavní otázky, kam se teď musím také dostavit. Vím, že musím postupovat rychle, chci vám tedy vysvětlit, co vám můžeme předat. Předáváme vám takový pořadač, což je sice poněkud jaksi zastaralý způsob, ale zároveň nám připadalo užitečné vám ho dát protože je individualizovaný, eh, zohledňujeme tam jazykový profil každého člena, to znamená mateřský jazyk a druhý používaný jazyk pro dokumenty, například pro externí studie, kde nemáme překlady do všech jazyků. Je tedy individualizovaný a může být ještě dále individualizovaný. Cílem toho pořadače je, abyste vy a vaši asistenti v podstatě z něj vyndali všechno, co nepokládáte za potřebné, ale abyste ho zakládali věcmi, které pokládáte za důležité. Zároveň ten pořadač nám také umožňuje, doufáme tedy s vaší spoluprací, se spoluprací vašich asistentů ho pravidelně aktualizovat. To znamená, že vám budeme posílat, až bude třeba přijat nějaký legislativní akt, aktualizovanou verzi Eh, například náhrada u oddílu 1.1, pokud jde o práva k duševnímu vlastnictví. Samozřejmě tam máme i modernější eh, mechanismy, jako je tyčinka USB, kde si můžete ukládat určité dokumenty třeba pro práci ve Štrasburku, také CD-romy, které mohou být použitelné, byť tedy obsahují dokumenty spíše obecnějšího rázu a v podstatě bych chtěla říci, abyste opravdu využívali eh, našich rešerší. Zdůraznuju, že prozatím tedy skutečně máme velmi omezené lidské zdroje. Roberta nemůže zastat všechno, ale spolupracujeme se sekretariátem. Sekretariát v podstatě obhospodařuje veškeré postupy v rámci jednotlivých parlamentních výborů a my se snažíme o takovou poněkud detailnější práci v dlouhodobějším měřítku Nemůžeme samozřejmě vyhovět všem individuálním žádostem. Pokud si někteří členové přejí v podstatě provést nějakou studii, musí se obrátit na koordinátora, aby bylo přijato rozhodnutí na úrovni výboru, aby na to mohly být věnovány veřejné prostředky, což samozřejmě může překročit tedy naše hranice i v oblasti lidských zdrojů, i v oblasti materiální, ale samozřejmě to všechno je otázkou dohody a vím, že tedy hodina silně pokročila, proto tedy se snažím co nejvíce zestručnit své vystoupení. Máte nějaké otázky? Thank you, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Takže přejdeme k bodu 15. Opatření proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Děkuji, pane předsedo. Ta směrnice platí od roku 2002. Rozsah působnosti je omezen na obchodní aspekty a na smlouvy uzavřené se spotřebitelem. Proběhly dvě studie financované komisí, které byly určeny tomu, aby se tedy zabývali vlastně jednotlivými aspekty této směrnice. Pokud jde o hospodářské transakce mezi hospodářskými subjekty navzájem nebo mezi subjekty a státní zprávou, často tedy proběhnou až dlouho po poskytnutí služeb a často také po datu uvedeném ve smlouvě nebo v, ve všeobecných prodejních podmínkách. Jaké jsou příčiny těchto spoždění? Jsou samozřejmě mnohočetné což tedy jistě vy ve své modrosti posoudíte. Pochopitelně jsou tady problémy na trhu ve vztahu k hospodářské soutěži. Někteří, eh, některé ty subjekty jsou opravdu velmi silné na trhu a někdy tedy dlužníci opravdu jsou zvýhodněni ve vztahu k platbě a to je skutečně tedy eh, zde velká obava, že by se mohly eh, poškodit vztahy mezi jednotlivými subjekty a také, že by se tím narušil život podniků. V malých a středních podnicích také chybí systémy pro um, nějaké rozumné nakládání s těmito opožděnými platbami. A pak je tady ještě další věc. Pak je tady také směrnice 2035 protože podniky nečasto uplatňují úroky při opožděné platbě, čili vlastně jen toho dlužníka žádným způsobem netlačí k zaplacení. A pak je tady také otázka přístupu eh, k účetní rozvaze, protože solventnost samozřejmě může mít vliv na platby, zejména tam, kde mohou u některých podniků bankovní úvěry vlastně eh, nahrazovat určité platební prostředky to opoždění plateb je v podstatě velmi eh, takový bezbolestný způsob, jak financovat vlastní aktiva a pro správní orgány je to často také vlastně možnost, jak přenést rozpočet na následující rok. V Evropské unii opožděné platby by představovaly asi 1800 miliard euro je to velmi samozřejmě častý jev, zejména v období hospodářské krize, jakou teď procházíme. Jedná se především o obchodní transakce uvnitř společenství, kterých se to dotýká velmi důrazně. Má to také vliv samozřejmě na likvidní prostředky a občas to má také vliv na přežívání malých a středních podniků na trhu. Co dělá tedy komise v tomto kontextu? Mm, předložila návrh směrnice, e, který v podstatě měl pozměnit výrazně tu původní směrnici, kde silně tedy odlišovala mezi dlužnými podniky, kde směrnice v podstatě uvažuje o určitých opravných prostředcích a státní sféře, e, státní správě, kde v podstatě je tedy automatický opravný prostředek zamýšlen e, který tedy mohou věřitelské podniky uplatnit. Proč se tady toto rozlišuje? Je to proto, že veřejná zpráva často nemá stejné problémy s financováním, jako mají podniky. Čili většinou tam ta platební schopnost je zaručena čili opožděné platby, jsou tedy stíhány přísněji ze strany e, veřejné zprávy než ze strany podnikové sféry. Je také třeba připomenout jednu skutečnost. Výběrová řízení v roce 2006 byla o něco vyšší než 190, pardon, 1943 miliard euro. Čili tato směrnice navrhuje vlastně takové čtyři možnosti, jak posílit vlastně úlohu věřitele a to právě v rámci e, celkového systému. Je tady několik takových klíčových okamžiků v tom návrhu. Je třeba na 30 dnů sladit platební lhuty pro e, správní orgány čili zavést celou řadu kompenzací za opožděnou platbu. A to musí být zamýšleno jako určitá náprava za náklady, které v podstatě musí věřitel vynaložit na vymáhání dluhu, čili 40 euro za dluhy nižší než 1000 euro a potom 70 za tisíc až 10 tisíc euro a potom určité percentuální vyjádření, kde by v podstatě šlo o částky tedy vyšší než 10 tisíc euro, čili by to bylo 1%. Protože se tedy jedná o e, správní orgány a tam je to 5% tedy té dlužné částky. a také v podstatě by se zrušil eh, určitý fakultativní způsob eh, zacházení s placením těchto dluhů. Směrnice tedy zohledňuje malé a střední podniky, které by měly mnohem snáze získávat eh, platby, zejména právě pokud jde o nízké částky. A tato směrnice navrhuje i další možnosti. Jsou zde určité velmi nespravedlivé doložky a jde například o možnost usnadnění vymáhání, pokud tedy e, se má zajistit větší transparentnost, čili je tam celá řada ustanovení v boji proti tedy e, tomu, co je nastaveno v rámci smluvních svobod čili ten návrh v podstatě vyjasňuje určité oddíly, které se týkají nespravedlivě nastavených obchodních doložek. Dále doložky třeba vyloučení určitých práv na zmrazení jsou vždy pokládány jako eh, doložky nesmírně nespravedlivé. Také vidíme že je tam také jinak nastaven systém reprezentativních organizací pro malé a střední podniky, je tam rozšířen rozsah působnosti, které se mohou obrátit na všechny tedy e, soudy v příslušné zemi, všechny tedy soudy, které mají svoji pravomoc, zejména pokud jsou tam opravdu e, stanoveny doložky, které poškozují e, jednu ze stran zcela nepřípustným způsobem a členské státy se tedy nemohou tímto nezabývat. Pak je tady otázka ustanovení z Bruselu 1. Tam je například tedy platební rozkaz, exekuční titul a potom tedy Eh, také určitý specifický postup pro malé podniky a pro nízké částky vymáhání tedy malých pohledávek. Čili to jsou všechno nástroje, které už se uplatňují nebo by se uplatňovat tedy měly a které umožňují právě snažší dostup ke spravedlnosti v případě opožděných plateb. Jde tedy o to vlastně vytvořit zde určitá nová ustanovení. Členské státy musí zajistit úplnou transparentnost, pokud jde o práva a povinnosti stanovené v, tou, v této směrnici a to samozřejmě platí také pro uveřejňování uplatnitelných úroků. Čili se jedná o opravdu velmi vhodný návrh, návrh nesmírně odvážný, což bude mít samozřejmě také dopad tedy na způsob chování, na přístup jednotlivých aktérů. a možná, že si to ještě zaslouží určitého zlepšení, ale jak si vyhovuje to naléhavým potřebám. Děkuji a teď otázky. Děkuji, pane předsedo. Jde skutečně o důležitou věc pro to, aby správní orgány si lépe uvědomili jak ta situace vypadá. Myslím, že ve Španělsku jsem byl jeden z mála, kdo vypořádal rozpočet ve vztahu ke kolegům, ale znám tedy místní zprávu a vím, že to tak vždycky nefunguje. Samozřejmě Problém je v tom, že toto uvědomování je opravdu nesmírně důležitá věc, jak to říkal i pan zpravodaj. Vzhledem k tomu, že dobře znám místní zprávu, obávám se toho, že zde dojde k určitým neočekávaným efektům. Vím, že skutečně to může vést k určitému zneužití ze strany zprávy, která se bude v podstatě takovýmto návrhům bránit, které samozřejmě jsou podloženy jenom dobrými úmysly. Například k tomu může dojít, jestliže zpráva bude mít tedy spoždění. Pokusí se tedy pokryt náklady na základě sankcí, nových struktur, nových veřejných podniků které by pak mohly zabránit eh, tomu, aby se v podstatě nějakým způsobem vrátila ta situace, kterou se snažíme nastavit. Že obvykle je možno to nějakým způsobem obejít a to je vždycky problematické. Vím, že při projednávání v radě se to objevilo i v dialogu s druhými. V některých případech podstatě by to znamenalo postavit se proti dosaženým právům v některých zemích, jako je moje, například ve Španělsku, není možné zabavit veřejný majetek. To je zakázáno v ústavních ustanoveních. Samozřejmě, dalo by se to asi nějak eh, zařídit na úrovni rady, ale u nás to prostě neprojde byl by s tím spojen opravdu velký problém ve španělském systému. Všichni ve Španělsku by zároveň tedy eh, zároveň řekli, že prostě není takovéto ustanovení u nás uplatnitelné. Já vím, že v radě už zřejmě to všichni pochopili. A postihy jsou opravdu velmi tvrdé, když jde o veřejnou sféru. Těch těch nákladů na vymáhání, to mi připadá vzhledem k praktické situaci opravdu vysoké číslo. Děkuji. Thank you, thank you. Speroni. Grazie. Děkuji, pan Speroni. Děkuji, pane předsedo. Tento návrh je opravdu velmi významný, i když samozřejmě nás mohou napadnout určitá kritická slova. Myslím například na odstavec 3 článku 4. Tam se říká, pokud tedy dlužník není odpovědný za opožděnou platbu. Ale to je přece dlužník, který může za opožděnou platbu. Čili jestliže v podstatě je tady určitý dluh a dlužník ho neplatí, tak podstatě ta povinná osoba prostě je povinná za všech okolností, takže věřitel eh, musí zde dostat určité náhrady. Myslím si, že to není tedy úplně nejlepším způsobem sformulováno. A myslím si, že to je v podstatě opak toho sledovaného cíle. Pokud jde o soudní náklady, je to tam zahrnuto nebo není? protože všichni velmi dobře víme, že pokud chceme získat zpět tisíc eh, eur, tak nás to stojí třeba 2-3 tisíce na nákladech spojených s placením advokáta, soudních výloh a tak dále. A pak je tady otázka těch 90 dnů stanovené lhůty, to je v článku 9 v první fázi. podstatě tedy v těch 90 dnech to můžeme mít už dnes, ale otázka zní, co se stane, když tedy někdo bude namítat něco proti těmto exekučním titulům, když bude podána námitka, protože ve všech právních systémech všech států je možno v podstatě předložit námitku proti exekučnímu titulu. A tam skutečně tedy leží problém protože například v Itálii, pokud tedy budeme namítat něco proti eh, platebnímu rozkozu, tak mohou opravdu utéct roky, než se něco změní. Čili ta lhuta 90 dnů skutečně jaksi nic eh, v tomto případě nesplní. Pokud bude vznesena námitka vůči exekučnímu titulu, pak je třeba říci, do jaké doby musí padnout rozhodnutí. Dnes je to třeba dva roky na malých soudech, ale u velkých soudů to může být až pět let, čili těch 90 dní to je opravdu jenom taková jaksi vábnička, která nic nepřinese protože je skutečně opravdu důležité, abychom si uvědomili, kolik let uplyne, než opravdu ten dluh získáme zpátky. Děkuji, pane eh, předsedající. Já v tomto smyslu jsem eh, eh, nováček na tomto výboru, jsem náhradníkem, ale nejsem nováčkem v této materii, protože jsem eh, členem výboru IMKA, kde se tato záležitost projednávala minulý, minulý týden. A oba dva mý předřečníci v podstatě opakují tu diskuzi, která probíhala minulý týden na jiném výboru. Takže v tomto smyslu já bych možná vedle svých věcných připomínek, které k tomuto návrhu Eh, také mám spíš nesl otázku za celý náš výbor, za IMCO, jakým způsobem tyto záležitosti projednávat, protože já si myslím, že to je záležitost, která se týká především výboru eh, vnitřního trhu, to znamená IMCO. Eh, to je spíš otázka na nás, abychom si to sami rozhodli. Já si myslím, že je to záležitost, aspoň tak, jak na IMCO jsme se dneska ráno bavili, už máme schválený harmonogram, je k tomu dáno veřejné slyšení a ty připomínky jsou eh, k tomu návrhu a ty otázky na eh, kolegy paní ředitelky Brickman v podstatě eh, stejné. Já osobně k tomu návrhu nejsem přesvědčen, že tento návrh řeší otázku rovnoprávnosti subjektů, které dodávají a nedodávají do veřejné sféry. Já nejsem přesvědčen, že se tímto návrhem nezvýší byrokracie a nejsem přesvědčen, že tento návrh přináší větší transparentnosti do veřejných zakázek. Presidente, por una cuestión de orden, una cuestión de orden. Pane předsedo, jenom jedna otázka týkající se toho, kdo je skutečně odpovědný tady. Je to Jury nebo Inko? Asi by to mělo být opravdu Jury, ne? Uh, we, we, we have now a conflict of... Eh, my tady máme určitý střed kompetencí, eh, poněvadž to, a, a jak si to není na nás, abychom to vyřešili, ale je to spíše na konferenci předsedů skupin. Já myslím, že náš předseda eh, určitě naplní svoje roli. Ještě někdo má něco, prosím? úplně stejně eh, reagovala na naše předsedající na tom IMKU, takže tam záležitost je opravdu na rozhodnutí politickém, takže v tomto smyslu si budou muset eh, šéfové frakcí tuto záležitost vyjasnit. Já si myslím, že v tomto smyslu i Evropský parlament by měl být efektivní a měl by eh, jednat efektivně, takže toto rozhodnutí je výsostně politické na, na šéfy frakcí. Thank you vorrei cominciare dalla fine. Per quanto riguarda... Začneme tedy od konce. Podívejme se na naše pravomoci a na pravomoci výboru IMCO. Samozřejmě tedy musí padnout rozhodnutí, to je jisté. Nicméně zdá se mi obtížné otázce, která se týká přímo tedy obchodního práva, občanského práva, abychom v podstatě zcela obešli výbor pro právní záležitosti. Měli bychom rozhodně při nejmenším vypracovat nějaké stanovisko, stanovisko, které tedy se potom uplatní. Uvidíme, jaké řešení tedy zvolí konference. Nicméně v současné době budeme pokračovat v naší cestě a budeme čekat tedy nějaké konečné rozhodnutí ve věci pravomocí. Mohu samozřejmě pochopit, že v mnoha členských státech mohou existovat problémy. I já jsem pracoval ve správě na místní úrovni. Vím, že to vždycky není špatná vůle. Často se tady objevují určité složitosti na úrovni finančních mechanismů. A finanční vzory ne vždycky odpovídají tomu, co máte skutečně volného v pokladně. Už jsem uváděl určité údaje a to v podstatě odráží velmi závažný jev. Musíme se na to podívat v současném kontextu. Vidíme, že vlády vyvíjejí úsilí pro financování podniků prostřednictvím eh, tedy určitých možností, které mají, ale bylo by asi přirozenější, aby vlády a územní zpráva mohly skutečně splatit své dluhy. To už by byla opravdu velmi užitečná pomoc pro celý ten systém a podnikovou sféru. Teď pokud jde o to, co říkal pan kolega Sperony. Jde o to, aby to pravidlo 90 dnů bylo ještě přísněji uplatňováno. Čili je třeba mít tedy určitý exekuční titul pro dlužníka a aby bylo možno po uplynutí těch 90 dnů zahájit soudní řízení protože výkonný, eh, tedy ten aspekt exekučního titulu lze těžko popřít. A veřejná zpráva, která by třeba podala námitku v této fázi, musí samozřejmě platit třeba soudní výlohy, včetně tedy těch nákladů, které vznikly Eh, dlužníkovi a které také dlužník vlastně zapříčinil. Takže správní orgány nemohou v podstatě předstoupit před voliče s rozvahou, ve které budou obsaženy četné tedy spory a kde tedy budou opravdu ty pětiprocentní postihy, takže vlastně tam bude opravdu hora dluhů, které těžko budou moci nějakým způsobem ospravedlnit e, v rámci tedy rozumné zprávy a správného vedení tedy hospodářských záležitostí. Takže je to taková pobídka pro veřejnou zprávu, aby skutečně zohlednila tedy tyto otázky. I propose to já nyní navrhuji, abychom přešli k bodu číslo 19, poněvadž čas ubíhá. A potom se vrátíme k 16. 19. je přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou čas 5. To the regulatory procedure with scrutiny. The floor is... A Eh, nyní dostává slovo zpravodaj pan Josef Sájer. Thank you, chairman. Eh, Děkuji, pane předsedo. Rád bych uvedl úvod eh, k hlasování. My jsme prošli tady procesem, který dříve prošel komitologií v balíčcích My eh, jsme se tím zabývali včera, poněvadž veškerá legislativa, eh, která je součástí toho balíčku číslo 5 v komitologii, eh, spadá do kompetence výboru ekologického. My jsme v minulé v minulosti již s výborem Envy spolupracovali, poněvadž tady dochází k určitému slaďování postupu a já bych tedy navrhl, aby všechny pozměňovací návrhy byly přijaty. Sorry, it's not my telephone. Uh, But, uh, so, uh, on the uh... Pokud se týče postupu komitologie, eh, tedy z tohoto postupu komitologie navrhujeme, aby byly všechny pozměňovací návrhy přijaty a posílí se tím rada, eh, tedy pozice rady v této oblasti. Já vím, že toto je poněkud obtížné, ale Eh, komitologie de facto skutečně posiluje pravomoce parlamentu. Eh, my jsme sice v nedávné kampani zažili mnoho kritiky na adresu bruselské byrokracie a tak dále, ale já si myslím, že komitologie to je právě cesta, která podporuje moc parlamentu a je to vlastně vkládá se tím moc do rukou našich výborů. To je dobře. Je jasné, že toto je velmi důležité téma. My jsme prošli téměř eh, celým tím balíčkem a eh, teď eh, bude brzy tady, doufejme, Lisabonská smlouva a to znamená, že Eh, bude další, potřeba provést další přizpůsobení, čili abych to tedy zhrnul, eh, my skutečně můžeme podpořit eh, všech devět pozměňovacích návrhů. Je tady také pozměňovací návrh, který jsem podal já, ale já myslím, že to je pouze technická věc. Můžeme klidně zahájit jednání s radou v této oblasti. E, je to všecko, prosím? To musí být mobil někoho jiného. Takže mm, tak nějak to je a já bych možná mohl také navrhnout toto. Není to příliš kontroverzní, mohli bychom hlasovat unblock. Děkuji. Čili nyní musíme hlasovat. Eh, chcete hlasovat po jednotlivých návrzích nebo můžeme hlasovat unblock? Je někdo proti hlasováním blok? Dobře, budeme tedy hlasovat unblock eh, dva, na dvakrát. První blok je návrh komise eh, upravený návrh komise. Samozřejmě. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Dobrá. A nyní eh, jde o legislativní usnesení. Kdo je pro? Děkuji, proti? Dobrá. A nikdo se nezdržel samozřejmě. Takže se můžeme vrátit k paní Lichtenbergerové. No, uh, e, ještě chce někdo hlasovat proti? Punto, punto. Dal 28. Escluso. Tutto insieme. Escluso 28. Incluso, incluso. Incluso. We are voting now, please. A teď budeme hlasovat o kodifikaci, což znamená od bodu 20 do bodu 29. Všechno dohromady. Pardon, 28. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo, nikdo se nezdržel. Dobrá. A teď se můžeme vrátit k paní Lichtenbergové. Eh, konečně. Ne, tak já se musím omluvit, já jsem poněkud eh, na roztrhání, mám tady, eh, měl bych vypadat na dvou výborech. Pokud se týče zprávy o implementaci, musím říci, že ten dokument já, já, já můžu mluvit i německy, vlastně teď mě to dokliklo. Už jsem odvykla. Eh, ty podkladové dokumenty dosud nemáme. Já jsem od komise získala informaci, že to nastane až v listopadu. Já jsem chtěla zatím jen eh, členům eh, výboru klást na srdce toto v debatě, která se chystá, by se chtěla velice ostře zaměřit na jeden bod, který v posledních letech nabývá na významu. Totiž tam, kde jde o infringement procedures, to znamená v případech, kdyby měla zasahovat komise jakožto strážkyně na evropské úrovni a vykonávání evropských právních aktů ve stále větší míře dochází k tomu, že celý balíček se prostě vrátí zpět k přepracování členské zemi. Toto je ovšem problém, poněvadž my máme procesy, které se odvolávají na eh, žaloby a procesy vedené občany, na to, že dochází k porušování evropského práva já musím říct, že eh, tento postup vede k obrovské ztrátě důvěry v evropskou úroveň. Jestliže právní akty na evropské úrovni, pokud nejsou správně implementovány nebo jsou porušovány, eh, se prostě vracejí zpět členským zemím a je to vlastně vracejí se těm k vyřešení, kteří eh, se provinují tím, že nerealizují, neimplementují nebo porušují. Čili je, máme tady významný závazek na to, abychom sledovali evropské právo a implementovali právo a my musíme také spolu s komisí na toto dohlížet. Pokud tak nebudeme činit, vzniká problém, že občané Eh, se na to budou dívat tak, že řeknou, no dobře, tak vy vydáváte zákony, pokoušíte se to nějakým způsobem evropsky řešit a když nějaký členský stát řekne, mně je to jedno, mě na tom nezáleží, nebo eh, kdy eh, členský stát nepostihuje nedodržování této evropské legislativy, tak tím lidé ztrácejí v tuto legislativu důvěru, to je jasné. Pokud byste s tím souhlasili, já bych ráda také v následující zprávě se ráda na toto zaměřila, poněvadž o tom musíme debatovat. Jinak eh, se Evropa skutečně stane pouze papírovou byrokracií, tak jak to s oblibou formulují naši odpůrci. A to já nechci. Toto je věc, která patří k našim úkolům a já chci se s maximální pozorností této problematice věnovat. Čili já bych prosila, aby v listopadu proběhla debata na základě dokumentů, které do té doby budeme mít a e, s otevřeností budu přijímat veškeré podněty od kolegů. Také k tomu uspořádáme hearing který bude zaměřený právě tímto směrem. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji, pan Sperony. Děkuji, pane předsedo. Jsem si velice dobře vědom toho, že takovou zprávu máme každý rok. A já každý rok říkám, že nesouhlasím rozdělení pravomocí, jak to osvětluje Montesquieu, má být takové, že parlament má být odpovědný za tvorbu legislativy a ne za jejich zavádění. Uplatňování práva by měl kontrolovat někdo jiný. Pokud někdo nedodržuje zákon, mělo by se něco udělat u soudu. Neobracíte se znova k těm, kdo ty zákony napsali, pokud jsou problémy s uplatňováním práva. To je opravdu politování hodné, že v Evropské unii to tak je. Že všichni obvinují parlament, když se nedodržují zákony v Evropské unii. Pokud samozřejmě nejde o jinou věc. A to o to, že v podstatě tedy, pokud není dodržován zákon, tak bychom se měli obrátit na soudy anebo na orgány, které ty zákony mají uplatňovat. anebo na strážce smlouvy, což je komise, a ne parlament. Takže tyto kontrolní pravomoci při uplatňování práva by neměl mít parlament. Velmi krátce, pane předsedo. Mohu souhlasit s tím, co už tady udělala pravodaj, zpravodajka. Myslím si, že se to ubírá správným směrem, protože parlament samozřejmě má důležitou dohlížecí roli. Patří to k tomu, co parlament dělá. Nicméně souhlasím i s tím, co říkal pan Sperony. My tady musíme tvořit zákony, nicméně současně musíme dohlížet nad výkonnými složkami, pokud je o jejich uplatňování, především v oblastech, které jsou tak trošku stranou a nedostávají se před soud. Děkuji. Paní Volisová. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda podpořila paní Lichtenbergovou v tom, co říkala. Já osobně nejsem připravena sedět zde jako zákonodárce s tím, že pak vidím, že se nic neděje s tím, co jsme tady udělali my. To by nedávalo smysl. Chtěla jsem ještě přidat k tomu, co bylo řečeno, že v předchozích letech jsme pracovali ruku v ruce s výborem petičním a já doufám, že pokud budeme mít slyšení, zapojíme i je. Protože oni mohou přispět z praktického hlediska, oni vědí, jak to vypadá v praxi, mají informace od občanů a proto k tomu mohou tímto způsobem přispět. A také se zatajeným dechem čekám na tom, jak dopadne experiment komise v členských státech. Děkuji, e, Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl podpořit ten směr práce, který si tady vyčičila paní Rittenberger. Je zjevné, že můžeme zahájit meritorní debatu až tehdy, když budeme mít e, ty dokumenty k dispozici pokud se týče toho směru a také spolupráce s petičním výborem, SD, naprosto souhlasím a musím bohužel říct, paní kolegyni z Perony, že toto je idealistické. Eh, to znamená to, eh, že bychom eh, se stavili tedy takovýmto způsobem k prosazování evropského práva v příštích příštím roce, možná v příštích deseti letech eh, eh, parlament se bude muset zabývat tímto typem kontroly. Děkuji. Ano, prosím, paní Ertenberger. Já srdečně děkuji za vyjádřenou podporu. Velice mě to těší. Já myslím, že je, je jasné, že existuje zpráva o implementaci a my o tom debatujeme. To patří k našim parlamentním úkolům. A já bych se chtěla zmínit ještě velmi krátce o novém aspektu. Nové členské země, které přistoupily před krátkou dobou, tedy před pěti lety, to zase až tak krátká doba není, eh, tak oni mají zapovinnost implementovat celé AKY. A oni se ptají Eh, oni musí implementovat, eh, provádí se také velice pečlivá kontrola, ale staré členské země neimplementují nic a nezajímají ani stávající právní akty. To, to, tak, to tak je. No. A je to nefér. To samozřejmě rozděluje Evropu a já bych toto, já to nemám ráda. Čili jde o obecný pohled, já děkuji paní Volis za podporu. My samozřejmě s petičním výborem se budeme eh, zabývat tím, eh, co je těžištěm těchto otázek a rádi bychom eh, silnější implementaci, silnější kontrolu a tak dále. Parlament má významnou, významný úkol v celém demokratickém procesu v Evropě. To chci konstatovat a to chci zdůraznit a já si nepřeji oslabování této role. OK, OK, thank you. Děkuji. Tím se dostáváme k bodu číslo 17. To je sdělení Komise Evropskému parlamentu a radě nazvané prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům Stockholmský program. A nyní hovořím jako zpravodaj. Výbor spolupracuje spolu s výborem pro ústavní záležitosti a výborem pro občanské svobody na základě nového společného postupu ve výborech eh, podle eh, článku 51 jednacího řádu s cílem eh, sepsat návrh usnesení na listopadové plenární zasedání. Bude to 11. listopadu a je to proto, že Evropská rada by měla, očekává se, eh, že schválí v letošním roce stokholmský program. Usnesení bude přijato na základě parlamentní otázky eh, eh, tří zpravodajů Cassiniho, López Aguiar a mě. A výbory tedy společně se píšou odpověď tak, abychom vykonali vliv na rozhodování v radě. Je to poprvé, kdy použijeme eh, tento článek, nový článek 51. My pracujeme na tomto usnesení Spravodajové, tito tři spravodajové by se měli eh, setkat 8. října a debatovat na toto téma. tak aby tento návrh rezoluce mohl být předložen a spolu s parlamentními otázkami radě a komisi. Chci říci, že samozřejmě dostanete text eh, tohoto návrhu usnesení tak jak se na něm zhodnou tito tři zpravodajové 8. října a poté budete moci podávat pozměňovací návrhy a to až do 22. října v poledne. To je termín pro podání pozměňovacích návrhů. Pak komise eh, dá své stanovisko. Společné zasedání výboru eh, bude potom 11. 12. a pak tedy to půjde do pléna ve Štrasburku v listopadu. Eh, zatím mohu říci, že spolupráce probíhá o, tedy v té oblasti občanského práva. To zajímá, to je ten aspekt, který eh, zajímá náš eh, výbor. Pak jsou tam ještě další aspekty samozřejmě. A my bychom chtěli se zhodnout na jediném usnesení, pokud to bude možné, takovém, které bude postaveno na příspěvcích všech tří zpravodajů, ale pokusíme se, aby to byl konzistentní, systematický text. A já bych tomu chtěl ještě něco dodat. My už jsme totiž o, tedy věcně o tom hovořili na jiném zasedání. Toto je jedna z důležitých věcí pro Eh, společnou evropskou oblast, společný evropský prostor bezpečnosti, spravedlnosti a svobody. Při přípravě tedy zatím se ukazuje, že bychom chtěli nejenom navázat na hákský program, ale chceme také, aby došlo k prosazování záležitostí, které budují tuto, tento společný prostor. Jede nám o dosažení rovnováhy mezi bezpečností a právě. Toto je věc, na které nám záleží. Víme, že obě tyto komponenty jsou důležité. A to je asi tak všechno. Nějaké dotazy, prosím. Pani Volis. Thank you. I mean the... Děkuji. Ten časový plán a ta metoda, to je všechno možná trošku složité, je to pro nás nové, pro všechny. Já myslím, že my všichni bychom obecně chtěli postupovat tak, že parlament by měl být ambicioznější než rada i komise, upřímně řečeno zvlášť pokud jde o tu oblast, za kterou odpovídá tento výbor. Takže ano, chceme víc, než co vyplynulo z hákského problému. A myslím, že máte také pravdu, když zdůrazňujete, že potřebujeme najít novou rovnováhu mezi bezpečností a právy. A to je další věc, která se tím prolíná. V dokumentu Rady i komise je tento leitmotiv. Musíme se zaměřit na občana. A my se musíme postarat o to, aby to tak opravdu bylo, aby se to opravdu projevilo. A v tomto kontextu, a nejsem tady jako nějaký zastánce petičního výboru, nicméně oni už tam mají pracovní dokument, já jsem zhodou okolností autorkou, a ten hodně vychází ze zkušeností s peticemi, které byly předloženy tomuto parlamentu právě v těch oblastech, které zdůrazňuje stokholmský program. Takže já doufám, že to máme podloženo důkazy, víme, kde se musíme vylepšit a kde musí být stokholmský program účinnější. A já doufám, že některé z těchto věcí, které se týkají především svobody pohybu a také takzvaného manželského režimu, který je podstatný pro tento výbor. Já doufám, že tyto věci bude možné zpracovat tak, abychom spolupracovali i s kolegy z toho druhého výboru. Pan předsedající. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych jenom krátce poznamenat, že stokholmský program ve svém základu eh, už eh, ukazuje, že by to skutečně mohlo být dokument společenství směřovaný k občanům. Vytvářejí tady určité eh, právě, určitá právní pravidla v různých oblastech. Eh, ovšem ta pravidla jsou taková technická a špatně pochopitelná. Eh, ve stokholmském programu tady jde o jakési politštění tohoto všeho. Je to taková velká šance, abychom ukázali, že jde o projekty pro lidi, nikoli pro administrativy, Eh, státy, vlády, instituce a podobně. Já si myslím, že eh, nám bude svědčit, pokud budeme pracovat právě na tom. Já také na tom čtvrtečním zasedání budu a jsem hluboce přesvědčen, že eh, toto jsou ty správné ambice, které by nás měly doprovázet při tvorbě dokumentů, tak jako v tomto případě. No more questions, thank you. Žádné další otázky nejsou, děkuji. Ano. Víte, ta cesta směrem ke společnému právnímu prostoru v Evropě začala v Tampere. A pak došlo ke zrychlení. V Hágu. poté, co se objevily ohromné důkazy poukazující na terorismus. Což vyvolalo spolupráci v trestních věcech. Ve světě dochází k událostem, které vedly k dramatickému zapojení nejrůznějších zúčastněných osob. Měli jsme politické důkazy. V každém případě to pomohlo. Asi bych neměla říkat pomohlo, nicméně znamenalo to, že jsme směřovali k integraci a právní spolupráci. Abychom mohli úspěšně bojovat proti zločincům. A teď nesmíme připustit, aby pozornost ochabla. Musíme naopak uvést do popředí ty otázky občanského práva, a totiž jaká pravidla se týkají každodenního života občanů ve společnosti. Jak jsem říkal, nechci to opakovat, musíme najít rovnováhu mezi bezpečností a právy. a jde o to, a tady zcela souhlasím s panem Zvěvkou, jde o to, že když se mluví o občanskoprávních opatřeních, jedná se o technický aspekt této věci. A to není zase tak populární, špatně se o tom mluví samozřejmě. A my samozřejmě musíme umět komunikovat o Evropě. A proto je v centru nového stokholmského programu občan. Občan. A také bych zdůraznil jeden takový další aspekt, velmi krátce. Za prvé, potřebujeme program, který bude projevem, který, o kterém je možné komunikovat. Ale také ho musíme naplnit konkrétními právními opatřeními. Něčím, co povede k výhodám. A to je další způsob, jak budovat evropské občanství. Jak získat důvěryhodnost, jak získat důvěru občanů. A za druhé, potřebujeme program, který je rámcem ale musíme také sledovat a hodnotit, co v něm je. Protože máme celou řadu námitek vůči hákskému problému a ty jsou určeny komisi a radě. Jde o věci, které nejsou dostatečně účinné v tomto programu. Takže musíme najít rovnováhu. Rovnováhu mezi ideály a konkrétními aspekty toho programu. A v tom spočívá náš příspěvek. A já doufám, že se to projeví v tom novém textu, náš příspěvek co by parlamentu. Ale také se musíme podívat na to, co napíše rada. A v krátké době bude rozhodnutí o změně nejenom našeho usnesení, toho, které připravujeme my jako zpravodajové, ale také se samozřejmě objeví dokument rady. Nicméně mnohokrát děkuji. Number 29. Nyní bod číslo 28, práva spotřebitele. Pardon, program, eh, bod programu 29. Sorry, Chairman. Omlouvám se, pane předsedo. Já jsem si neuvědomila, že jste mi předal slovo. Toto je taková velká věc, návrh, který jsme zdědili z posledního funkčního období parlamentu. Výbor pro vnitřní trh zpracovává tu hlavní zprávu v této věci a Týká se to návrhu komise, na kterém se pracuje už dlouho. A účelem je v oblasti jednotlivých práv spotřebitelů, jednotlivých směrnic sjednotit AKY. Začalo to před pár lety přehodnocením osmi směrnic s tím, že by se sloučily. Nicméně nakonec se to omezilo a teď máme ten návrh, který máme před sebou. Týká se to čtyř předchozích směrnic v oblasti práv spotřebitelů. Týká se to smluv dojednaných mimo obchodní provozovny nespravedlivých podmínek. Týká se to smluv vyjednávaných na dálku a také záruk. Pokud jste v posledním funkčním období říkali, co říkala komisařka pro práva spotřebitelů Koněva, uváděla, že, musí se, že se musíme posunout kupředu, musíme překonat koncepci 27 mini trhů pro spotřebitele, aby naši spotřebitelé opravdu mohli účinně využívat vnitřní trh. A v tomto ohledu potřebujeme jednotnější spotřebitelské aky. Částečně se musíme také pokusit přejít na vyšší úroveň harmonizace návrh byl předložen a já musím říct, že na konci posledního funkčního období zaznělo hodně obav, jak ve výboru pro vnitřní trh, tak v tomto výboru. Kolegové jistě mají před sebou pracovní dokument, který jsme tehdy zpracovali. Oba výbory se zaměřily na úroveň harmonizace, protože panovaly obavy v tom smyslu, že v závislosti na úrovni harmonizace narušujete vnitrostátní uspořádání v některých členských státech, kde může například platit vyšší úroveň ochrany spotřebitelů a může se stát, že toto bude ohroženo v důsledku této činnosti. A znamenalo by to, že v budoucnosti by členské státy také nemohli zavádět úroveň ochrany spotřebitele, která je vyšší než ta, která byla zavedena na úrovni společenství. Takže to samo o sobě bylo problematické. Zvlášť, když si to ještě spojíte s požadavkem v článku 95 smlouv, a totiž, že společenství při tvorbě právních předpisů má uplatňovat vysokou ochranu spotřebitele. Je tam takový rozpor. A také byl problém s harmonizací práv na úrovni společenství. Co se potom stane s opravními prostředky, které platí podle vnitrostátního práva? Jak to do sebe zapadá? Konkrétně ve Spojeném království je to někdy trošku podivné, nicméně my máme jiné opravné prostředky, pokud je o porušování smlouvy. A o ty přijdeme? O tyto potenciální opravné prostředky? Takže celkově tam byla řada problémů, které se objevily a komise se zavázala, že se nad některými těmito otázkami zamyslí a podá nám zprávu. A k tomu dojde v prosinci. Takže to v podstatě stále ještě probíhá a čekáme na tuto zprávu. Také si myslím, že je správné, že kolegové by si měli být vědomi toho, že pro tento výbor je tady ještě větší problém, kterým jsme se zabývali už řadu let a jde o projekt Evropského smluvního práva a společný referenční rámec smluvního práva, na kterém se hodně pracovalo. A tento projekt měl představovat jakýsi základ pro veškerou práci na spotřebitelském aky. A my jako výbor jsme proto měli obavy v tom smyslu, že přání řešit jenom čtyři směrnice o spotřebitelích, aniž by se dostatečně zohlednil ten projekt o smluvním právu, to je možná chybná cesta nebo promeškaná příležitost. Záleží na tom, jak se na to díváte. Takže je tady tady celá řada problémů. Já myslím, že teď jsme to zařadili na program jenom z toho důvodu, bychom se s tím takto seznámili. Já myslím, že je dobré, že ten materiál, který tady teď máme, když se na to kolegové podívají, jsou tam i velice užitečné studie, které se týkají smluvního práva a práv spotřebitelů. A já bych doporučovala, abyste se na to podívali, abyste získali další informace. A jistě se k této věci ještě vrátíme. Jakmile komise zpracuje tu studii, která, jak už jsem říkala, má být zveřejněna v prosinci a pak uvidíme, jak postupovat dál ve vztahu k tomuto návrhu o těchto čtyřech konkrétních směrnicích. Nějaké dotazy, připomínky? Prosím, paní Galo. Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně chtěla bych poděkovat paní Holis za pracovní dokument, který je opravdu nesmírně zajímavý, ve kterém zdůrazňuje otázku, která mi připadá velmi zásadní, a to je vztah mezi návrhem komise a širším kontextem, širšími souvislosti, to znamená společný referenční rámec v oblasti smluv. Návrh komise neobsahuje jediný odkaz eh, toho referenčního rámce a navrhovaná řešení nebyla vůbec přijata v potaz, takže je tady problém s provázaností, ale je tady také otázka, kterou si můžeme položit, zda tento návrh komise je skutečným tedy právem komunitárním v oblasti smluv, v oblasti spotřeby, anebo zda je to pouze určitý obční fakultativní návrh. Děkuji. <clears throat> Nějaké další připomínky? Ne. Paní Valisova, chcete reagovat? Dobře. Ne, děkuji. Dobře. Bod 30. Výměna názorů s právní službou k právnímu základu ve vztahu k rozsudku Evropského soudního dvora z 3. září 2009. The legal service. Právní služba. Dávám slovo právní službě. Merci, Děkuji, pane předsedo. Skutečně Teď bylo vyneseno několik zajímavých rozsudků a jak víte, je to pravomoc vašeho výboru pracovat s těmito akty. V konkrétních případech eh, rozsudků prostředků pro Irsko se jedná skutečně o spor, ve kterém stojí tedy proti sobě určité instituce vzhledem k tomu, že se uvažuje o finančním příspěvku pro Mezinárodní fond Irsko v letech 2007-2010. Jedná se o fond, který vznikl na základě mezinárodní dohody mezi Irskem a e, Spojeným královstvím a v podstatě jde tedy o povzbuzení hospodářských, e, hospodářského rozvoje. Je tady několik dárců a společenství také přispívá do tohoto fondu. Způsoby těchto příspěvků jsou stanoveny v nařízení, které bylo napadeno před soudním dvorem. Komise navrhla článek 308 smlouvy, kde se předpokládá konzultace s parlamentem a hlasování jednomyslné v radě. Podle návrhu této právní, toho právního výboru, kde se v podstatě jednalo o 159 článek ve smlouvě, kde se hovoří o spolurozhodovacím procesu s kvalifikovanou většinou v radě. E, plenární zasedání se podřídilo tomuto stanovisku a bylo stanoveno, že tedy správným základem je článek 159. Na základě rozhodnutí právního výboru e, právní služba měla podat opravný prostředek před soudním dvorem týkající se tedy toho aktu přijatého radou byl vynesen rozsudek 3. září a v tomto rozsudku soudní dvůr praví, že cílem nařízení odpovídají tomu, které jsou sledovány v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Soudní dvůr rovněž pravil, že vzhledem k tomuto nařízení finanční příspěvek, který přináší společenství na základě tohoto nařízení, spadá do zvláštních akcí, které jsou nezbytné mimo rámec strukturálních fondů pro dosažení cíle komunitární politiky v oblasti soudržnosti. Nicméně Soudní dvůr řekl, že i když je zřetelné, že cíl tohoto nařízení se týká hospodářské a sociální soudržnosti, není vyloučeno, že ve chvíli, kdy tento fond bude používat finančních prostředků společenství, nebude to dělat mimo tedy rámec sociálně hospodářské soudržnosti, takže je možné, že použití tohoto příspěvku společenství překročí vlastně rámec soudržnosti. A v tomto smyslu se dvůr domnívá, že článek 159 samostatně nestačí a že je třeba k tomu přidat i článek 308 smlouvy. Takže vzhledem ke všem těmto eh, rozhodnutím je v podstatě tedy ze strany dvora rozhodnuto o zrušení nařízení. Jeho účinky však jsou ponechány až do okamžiku, než tedy legislativec přijme nový akt na bázi nového tedy právního základu. Čili parlament dosáhl toho, co si přál, to znamená zrušení toho nařízení a to, že tedy má se rozhodovat spolurozhodovacím procesem. Zbývá několik ovšem otázek, zejména soudní dvůr se poněkud odchýlil od obvyklé judikatury, podle které obsah a forma jsou v podstatě zásadní tedy pro stanovení právního základu, protože když je potřeba přidat ještě článek 308 soudní dvůr, v podstatě sem vkládá určitý tedy eh, zahraniční prvek, který je poněkud hypotetický, zakládá tedy to v podstatě na základě prvku, který není obsažen v nařízení. Kromě toho soudní dvůr se také vzdaluje od svého systému rozhodování, kdy v podstatě máli být rozhodováno jednomyslně v radě a jinde tedy kvalifikovanou většinou, tak tyto dvě věci jsou proti sobě eh, v jasném rozporu a nelze je kumulovat. Čili jestliže právní základ vyžaduje spolurozhodování a jiný jenom konzultaci parlamentu, tak je možné je dát dohromady, protože spolurozhodovací proces v podstatě převládne. Až do posud soudní dvůr říkal, že pokud soudní základ na jedné straně vyžaduje kvalifikovanou většinu a jedna, jednomyslnost, pak že skutečně je nelze sloučit. V takovémto případě říkám, můžete používat podstatě jak spolurozhodovací proces a spolurozhodovací proces převládne, ale tam, kde se jedná o jednomyslnost, prostě musíme zachovat jednomyslnost. Bude ovšem třeba do budoucna zjistit, zda je to skutečná tedy změna judikatury, anebo je to rozsudek, který se tedy odděleně vymyká z toho klasického rámce. Podle nás je třeba tento rozsudek také posuzovat Vzhledem ke specifickému případu, kdy se jednalo o právní základ podle článku 159 jeden základ a druhý tedy základ podle 308, což víte, že to je základ, který lze použít ve chvíli, kdy neexistuje žádný jiný specifický právní základ. Domníváme se, že pravděpodobně, co zde tedy soudní dvor učinil, je to, že ten základ hledá ve specifičnosti základu 308 a velmi zvláštním rámci vymezeném tímto článkem. Samozřejmě vám zůstáváme k dispozici pro další informace na téma tohoto rozsudku. Mohu toho také využít, abych vám sdělila, že 3. září byl vynesen i jiný rozsudek, který se týká převozu odpadů. Je to nařízení, které komise založila na článku 175 a 133 a že parlament a rada se rozhodli vypustit tu základnu, tedy obchodní, a ponechat pouze životní prostředí, to znamená 175. A v tom případě eh, zde tedy bylo rozhodnuto tak, že jsme skutečně správně učinili, když jsme přijímali nařízení pouze na právním základě článku 175, tedy životní prostředí. Zde tedy skutečně cílem je opravdu ochrana životního prostředí. Byl prostudován obsah, bylo řečeno, že to, co jsme dělali v obdobných aktech, zde není relevantní, protože komise říkala, že v některých obdobných aktech byla přijata jiná právní základna. A tedy nakonec zde soudní dvůr se vrací ke své klasické judikatuře. A ještě jiný případ s pozitivním výsledkem pro parlament. To je věc, která se týkala nařízení o roamingu na veřejných sítích mobilních telefonů. Bylo to přijato na základě tedy právního základu pro vnitřní trh, rozhodně, také se spolurozhodovacím procesem. Jednalo se o případ tedy v, na britském soudě a mimo jiné zde bylo zdůrazněno, že právní základ zde tedy není správný a že neexistuje v podstatě žádná alternativa, že neexistuje právní základ ve smlouvě. Nedávno jsme dostali stanovisko generálního advokáta, které ovšem samozřejmě víte, není závazné pro soudní dvůr ale prozatím generální advokát dává tedy pravdu radě a parlamentu a říká, že článek 95 je ospravedlněn pro přijetí nařízení tohoto typu a že je to tedy transnacionální, přeshraniční a že se jedná tedy o normy, které mohou mít za cíl odstranit překážky pro fungování vnitřního trhu a že legislativec má tedy možnost přijmout normu, která stanoví ceny, což velmi tedy popírali jednotlivé hospodářské subjekty. Kromě právního základu se tedy také týkal problém subsidiarity a proporcionality a generální advokát dává zapravdu legislativci, říká, že vzhledem k tomu, že se má vydat právní akt týkající se přeshraničních aktivit, má tedy eh, společenství lepší tedy postavení pro to, aby rozhodovalo oproti členským státům. A pokud jde o proporcionalitu, chtěla bych zdůraznit, že generální advokát velmi zdůrazňuje skutečnost, že pokud jde o rooming, jedná se o nařízení, které brzy eh, dospět, nebo které má určitou lhutu pro vypršení a že vzhledem k tomu generální advokát tvrdí, že proporcionalita byla zachována. Pokud by legislativec chtěl, aby toto nařízení se stalo stálým, trvalým, pak by bylo třeba dalšího ospravedlnění ve vztahu k proporcionalitě. Čili to jsou tři nedávné případy. V první máme ještě pořád určité tedy otázky, protože dvůr se odchyluje od své obvyklé judikatury, ale v Myslím si, ve všech třech výsledek je velmi pozitivní pro parlament, protože spolurozhodovací proces byl potvrzen. Thank you very much. Děkuji vám. Otázky? Pan masiv. Ano, já jsem skutečně chtěl pogratulovat právní službě za velký úspěch v této oblasti Myslím, že si tady připadám trošičku na okraji, protože nechápu přesný vztah, tedy návaznosti na soudní dvůr, ale v každém případě to bylo tedy vítězné. Myslím si, že je to tedy užitečné, tím lépe tedy i pro generálního advokáta. Děkuji. Další dotazy? Eh, dobře, takže já bych chtěl poděkovat eh, právní službě za odvedenou práci a také za zprávu. Je to velmi důležité pro naši práci. Děkuji vám všem. Dostáváme se k bodu 31, různé. Zde nemáme nic, takže oznamuji, že příští schůze se bude konat v Bruselu ve čtvrtek 8. října od 14 do 16 hodin. Poté v pondělí 9. listopadu od 15 do 18.30 a úterý